žádost, která se týká povolání paní poslankyně Miriam Dali do petičního výboru. Máte k tomu nějaké poznámky? Ne, v tomto případě je tedy paní poslankyně jmenována členkou petičního výboru. Já jí tímto gratuluji. Další bod na pořadu jednání, to jsou jednominutové projevy. A já